Postupujeme dále a máme tady eh, vysvětlení hlasování. Ještě chvíli počkáme, než budeme pokračovat s vysvětlením hlasování. Počkáme, než kolegové, kteří si nepřejí se této debaty účastnit, opustí jednací sál. Mezitím ještě využiji příležitosti poděkuji panu komisaři, který tady s námi strávil dnešní dopoledne a sledoval naše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 Eh, Kolegové, přistupme k vysvětlení hlasování. Eh, chci vám sdělit, že jsem dostal celou řadu žádostí o vystoupení. My můžeme ale postup pokračovat pouze do 14.45, abychom následně umožnili parlamentním eh, službám připravit sál na další zasedání v 15 hodin. To znamená, že eh, případné další vysvětlení bude umožněno až zítra po hlasování a případně také možné ještě předložit tato vysvětlení písemně. Allora iniziamo con il dibattito sul calendario takže nejprve zde máme harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016 a zde požádal o slovo pan poslanec Daniel Hanan. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Děkuji vám, pane předsedající. Všichni známe argumenty proti tomuto měsíčnímu stěhování z Bruselu do Štrasburku. Já to tady nebudu zase znova opakovat. Jenom bych chtěl uh, říci, že to je takový symbol nehybnosti, který je platný pro všechny byrokracie. Pokud chcete perfektní fyzický symbol toho, čemu říká Milton Friedman tyranie statu quo, podívejte se na ty eh, bedny před našimi kancelářemi. Ty jsou ještě z doby, než se používaly e-maily. Eh, proč je tady pořád ještě máme? Eh, no, protože prostě kolem té logistiky je, na to se nabalila celá řada firem. Evropská unie existuje tedy především ve prospěch svých vlastních zaměstnanců a proto je v praxi nemožné, aby e, e, prostě došlo k nějaké reformě e, v Bruselu. Je to tedy skutečná tyranie statu quo, proto všechny ty požadavky, které EU formuluje, jsou velice neambiciozní. Ať si naši občané myslí cokoliv, ten systém bude pokračovat ve prospěch těch, kteří mají to štěstí, že jsou

peníze získané z trestné činnosti nebo peníze které nemají jasný původ. považuji tedy toto dnešní rozhodnutí evropského parlamentu za krok správným směrem a cestu kterou můžeme jít a bojovat proti organizovanému zločinu. děkuji. Děkuji. Děkuji. Eh, a dále má slovo pan poslanec Paní poslankyně Gil, jedna minuta. Děkuji. Já jsem hlasovala pro tuto e, zprávu vzhledem k tomu, že to je klíčové v boji proti daňovým únikům, daňovým podvodům a může to také sehrát důležitou úlohu v odstřihování penězovodů pro teroristy. To znamená, že čím více transparentnosti, tím lépe. Zřízením veřejných rejstříků zvýšíme transparentnost finančních toků jak ukazují nedávné daňové skandály, stále velice závisíme na činnostech tzv. whistleblowerů, kteří působí přímo v těch firmách. Musíme je přesvědčit, aby odhalovali případy daňových úniků a daňových podvodů, protože členské státy se k tomu často nemají. A myslím, že také musíme mít následné kroky, eh, sledovat rámec, jak tyto whistleblowery chránit. Děkuji paní poslankyni Gil. Slovo má pan poslanec Hanan. Jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedající. Zjistil jsem, že kdykoliv chce někdo rozšířit pravomoc orgánů EU, ať už Europolu nebo Eurojustu, nebo jakýchkoliv dalších přívězků EU, tak vždycky tady používají ten argument bezpečnosti. Musíme říct, no bezpečnost, s tím se nedá, eh, o tom není sporu. Je to taková paralela k FBI v Americe. To začalo jednat přesně jako v této zprávě proti praní špinavých peněz, proti teroristům. No a nakonec se to stalo jakousi federální policejní složkou pro celé USA. A musím říci, že kromě toho, že se cítím méně svobodný, se rozhodně necítím bezpečnější tím, že se tyto pravomoci dávají do rukou těm stejným individuím, která nám dala společnou zemědělskou politiku a podivné politiky. Byl bych rád, abychom radši měli spravodajské služby, které budou spolupracovat dobrovolně a e, celosvětově a budou, e, než aby tedy působili v jurisdikci EU. Jak říkal můj Jan William Pitt, e, potřeba potřebnost je vlastně věc, kterou se opravňuje každé porušení lidských práv a je to jenom krok k otroctví. Děkuji, slovo má pan poslanec Flanagan. Děkuji. Děkuji za tuto příležitost. S ohledem na zkušenosti Irska, pokud jde o terorismus a financování tohoto systému, tak eh, předcházení vyučení finančního systému praní peněz, to je něco, co by mělo ležet na srdci všem občanům Irska. Nechci znovu zmiňovat, jak fyzický terorismus neblaze zasáhl Irsko po celá desetiletí. Ale bez ohledu na to, o jaký terorismus se jedná, tak terorismus je prostě něco, co je široce rozšířeno, široce přítomno. Co třeba finanční terorismus, který dopadá na všechny lidi na celém světě, eh, kdy eh, je to někdy umožňováno i vládami, které jsou do jisté míry drženi jako do rukojmí. A stejně tak je to i v Irsku, kdy známé finanční centrum drží naši vládu jako rukojmí a mm, dokonce se o tom psalo i v New York Times, jakým způsobem tam tato situace funguje. Ovšem nemůžeme s tím nic dělat, Evropská unie s tím nemůže nic dělat, takže je to v podstatě jako financování teroristických aktivit. Děkuji, slovo má pan poslanec Sogor. Jedna minuta. Děkuji. Já jsem pro přijetí čtvrté směrnice EU k praní peněz nebo financování terorismu, neboť eh, tyto subjekty rafinovaně vyvíjí svoje metody a stejně tak musíme i my schopni se vyvíjet a reagovat. V roce 2012 pracovní skupina mm, se také zaměřovala na praní peněz a boj s financováním terorismu a snažili jsme se nastavit co nejlepší mezinárodní normy. Zneužívání finančního systému pro přesouvání nelegálních peněz a pro financování nekalých aktivit je ehm, něco, s čím musíme bojovat a je to něco, co ohrožuje stabilitu finančního systému jako takovému a my všichni v Evropě bychom měli toto řešit. Děkuji. Slovo má pan poslanec Jár, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Něm filozof řekl, že proud pravdy eh, vlastně někdy dává zapravdě eh, lži vlastně. To se týká také toho našeho jednotného druhu, kdy bychom se měli postarat o to, aby lidé se mohli volně pohybovat v Evropě a samozřejmě bychom měli zjednodušit finanční toky, to je pravda, ale to také dělá prostor pro určité zlo samozřejmě, tato svoboda a musíme se intenzivně bojovat proti praní špinavých peněz USA proti financování terorismu takže proto je správné, že se doplňuje ten současný návrh komise a jsou předloženy další návrhy. Také si myslím, že je důležité, abychom odhlasovali tu směrnici. Chtěl bych požádat o to, abychom také tady tuto čtvrtou eh, směrnici proti praní špinavých peněz se na ní podívali z kritického pohledu, protože to zlo někteří můžou mít příliš mnoho fantazie a musíme ten problém eh, proskoumat, zabývat se jim hlouběji. Petir, un minuto, prego. Děkuji, slovo má paní poslankyně Petr. za čtení. Děkuji, já jsem podpořila toto doporučení pro druhé eh, čtení ohledně směrnice proti praní peněz. Musíme znásobit své úsilí v této oblasti tak, abychom eh, mohli vyšetřit všechny případy praní špinavých peněz a nezákonného financování terorismu. Vzhledem k tomu, že kolem Evropy jsou nejrůznější ozbrojené konflikty, podporuji zavedení nových opatření, která zajistí větší transparentnost finančních transferů a také by to mělo zlepšit i bezpečnost finančního systému EU. Také jsem podpořila transparentnost ve výměně informací, aby byly identifikováni skuteční vlastníky vlastníci a e, veřejné rejstříky budou průběžně aktualizovány členskými státy, tak aby tam byly obsaženy informace o skutečných vlastnících. Tyto informace by měly být dostupné e, příslušným orgánem, ale je třeba zajistit i ochranu údajů. Děkuji paní poslankyni Petir, slovo má pan poslanec Golniš. Boj proti praní špinavých peněz a proti organizovanému zločinu, terorismu, ano, ale myslíte si vážně, že organizovaný zločin, terorismus prochází běžnými bankovními okruhy? Perverzní efekt tohoto systému spočívá v tom, že v mé vlastní zemi ve Francii z důsledku státní regulace se každý bankéř vlastně proměnil ve špiona, v kontrolora, v udavače svých zákazníků. To je například, když se chtěl eh, zaplatit osobní dluh 10 tisíc euro, který byl prostě na mých bankovních účtech, tak jsem musel vysvětlovat své bankovní údaři, která, které se zdála ta transakce nenormální a ptala se, co dělám s těmi penězmi. Já jsem odpověděla, že mladé milenky v mém věku jsou dražší, než tomu bylo dříve. A to není pravda, samozřejmě jsem věrný své manželce, ta odpověď ji neuspokojila, takže vlastně opravdu je tam určitá finanční brigáda, která vyšetřuje, to jsou naprosto perverzní účinky této legislativy, ostatně přesně, jak můžeme konstatovat také v Credit Bank v Bruselu, v pobočce v Evropském parlamentu, kde ani váš evropský parlam, eh, pas nestačí k odůvodnění vašeho domicilu, to je skutečný finanční terorismus. Děkuji a další Eh, Ivana Maletič na jednu minutu, prosím, a potom uzavřeme debatu. Dávající pitanje sprečavanja pranja novca i terorizma članica jer se Děkuji. Otázka praní špinavých peněz a prevence terorismu je velice důležitá pro všechny země, protože eh, jinak by finanční systémy Evropské unie mohly být Eh, napadány a narušovány. A právě proto musíme dělat všechno, abychom takovýmto aktivitám zabránili. Já jsem tedy podpořila úpravu z uvedené směrnice a eh, v ní se navrhuje, aby se poskytovala celá řada dat proto, aby byl umožněn kvalitní tok informací. Stejně tak Každých šest měsíců eh, by se měla dělat analýza rizik. Přičemž je zde mimořádný důraz kladen na přeshraniční činnosti. Děkuji. Tímto uzavírám debatu předcházení finančního systému k praní špinavých peněz nebo terorismu. A pojďme dále. Máme tady

Děkuji vám, pane předsedající. Já jsem podpořila nařízení o informací doprovázejících převody peněžních prostředků. Potřebujeme silnější opatření, abychom zabraňovali daňovým unikům a podvodům. To znamená, že musíme zřídit veřejné rejstříky, abychom zvýšili transparentnost finančních toků a zajistili lepší ochranu na úrovni EU, eh, ochranu whistleblowerů, protože na nich eh, téměř stoprocentně závisíme, aby nás upozornili na případy daňových podvodů a zneužívání peněz daňových poplatníků. Potřebujeme také koordinovanou reakci orgánů činných v, v trestním řízení v členských státech. Potřebujeme standardizované postupy pro finanční instituce a poskytovatele platebních služeb, tak, abychom bojovali proti praní špinavých peněz. Protože je nepřijatelné, aby miliardy a miliardy eur prostě i nadále Eh, unikaly eh, každoročně. Děkuji za pozornost. Grazie, onorevole Gil. Děkuji paní poslankyni Gil. Slovo má paní poslankyně Ivana Maletěč. Jedna minuta. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V kontextu prevence a šetření praní špinavých peněz a financování terorismu je eh, cílem tohoto nařízení zlepšit naši kontrolu nad převody finančních prostředků. Tím, že se zvýší požadavky na dokumenty, které musí tyto převody doprovázet. Stejně tak legislativa bude mnohem silnější a přísnější sankce. Jedná se o velmi citlivou otázku, citlivé nařízení, protože to jsou data, která je potřeba převádět s cílem identifikovat a monitorovat takové převody. Jsou zde určité důležité změny s ohledem na neustálý vývoj a změny technologií. Jsou zde také ale nové mezery, které musíme vyplnit a podchytit. Abychom zajistili stabilitu finančního systému, eh, já jsem se připojila a podpořila toto nové nařízení. Děkuji paní poslankyně Maletič a nyní pojďme dále. Máme zde vysvětlování hlasování k doporučení pro druhé čtení, insolvenční řízení. Zatím bych ještě chtěl pozdravit publikum přítomné v této aule a chci jenom osvětlit, že se nejedná o parlamentní rozpravu, ale pouze vysvětlení hlasování, proč poslanci hlasovali či nehlasovali určitým způsobem.

dlužník v jiné části evropy na tom je a zda proti němu neprobíhá insolvenční řízení. myslím si že v této věci je ta změna revoluční a výrazně zlepší fungování insolvence nejen v jednotlivých státech ale právě na území celé evropy. děkuji. Děkuji. Slovo má paní Gill. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože se domnívám, že je velmi pozitivní, že konečně realizujeme tuto legislativu, poté, respektive eh, inovujeme ji poté, co už platila 10 let. Bude se to týkat 50 tisíc firm, které upadají do insolvenčního řízení a pro ně je velmi důležité, abychom vyjasnili eh, příslušné právo a také jurisdikci soudů a jaké právo se na ně bude vztahovat. Já se domnívám, že rozšíření oblasti působnosti na hybridní řízení a e, na firmy, které potom budou spadat, je důležitý krok upředu. Náhle také vítám zavedení dalšího kritéria pro takzvané tříměsíční období, abychom zabránili tomu, že budou hledat lepší soudy v jiných zemích. Děkuji, slovo má paní poslanec, paní poslanec Flanagan. Děkuji. Před několika lety bylo Irsko v opravdu velmi špatné pozici, pokud jdou o insolveční řízení. Připomínal to časy Charlesa Dickinse. Já jsem v té době působil v irském parlamentu a když si vzpomenu na tu neskutečnou hypotéční krizi, která tam začala řádit, tak to vedlo k tomu, že jsme museli vytvořit novou legislativu. Situace sice pořád není růžová, ale to, že budeme mít novou legislativu, která umožní lidem dostat se do lepší pozice, je jistě přínosné. Navzdory úsnahám zlepšit pozici lidí, kteří upadají do nesolventnosti, tak banky mají nyní možnost eh, spolupracovat s lidmi, zda bude nebo nebude vyhlášená insolvence. Byly to opravdu katastrofální situace. V současné době je opravdu potřeba tuto situaci nějak nějak eh, řešit, ale je opravdu trošku ironické, že nyní Evropská unie vytváří pravidla pro krizi, kterou sama nechala spustit před několika lety. Děkuji, slovo má paní poslankyně Petir. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem podpořila tady tuto zprávu a doufám, že veškerá insolvenční řízení budou probíhat rychleji a že budou méně škodlivá pro firmy, již se budou týkat. Insolvence to je opravdu noční můra každé firmy. Je to něco, co může trvat celé roky a Zpravidla eh, je to řízení zahájeno ve chvíli, kdy je situace skutečně beznadějná. V Chorvatsku máme takováto pravidla pro insolvenční řízení, ale eh, máme celou řadu různých takových bizarních situací, která v důsledku toho mohou vznikat v eh, neposlední řadě třeba, kdy je potřeba stanovit, kolik kdo dluží. V tomto konkrétním případě já se tedy domnívám, že tato zpráva je velice důležitá, vítám její přijetí a přeji si, aby nám pomohla si změnit situaci i v Chorvatsku. Děkuji, slovo má paní poslankyně. Maletič. Děkuji vám, pane předsedající Insolveční řízení se velice liší v jednotlivých členských státech a proto zabraňují fungování vnitřního trhu a omezují odolnost členských států proti finanční krizi. Tyto, tato řízení by měla být rychlá, tak aby špatně fungující e, podniky se odstranily z trhu, protože ohrazu, ohrožují ty dobré podniky. Na evropské úrovni neexistuje jednotné řešení, ale ta doporučení jsou velice jasná. E, třeba doporučení týkající se evropského semestru je třeba, e, aby ta řízení byla Eh, rychlá a transparentní. Chorvatské právní předpisy v této oblasti eh, nejsou příliš dobré, vláda je musí co možná nejdříve vylepšit. A toto nařízení je velice důležité pro fungování vnitřního trhu a proto jsem s potěšením jej podpořila. E Děkuji. Nyní tady máme zprávu Winkler a to sice autocertifikace dovozců některých nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Slovo měla dostat paní poslankyně Arena, ta však není přítomná, takže slovo má paní poslankyně Gil. Prosím, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já velice vítám, že jsme skutečně odložili eh, konečné hlasování o této zprávě a že to, to půjde do, do trialogu. Nicméně musím říci, že jsem velice zklamána tou pozicí, kterou přijalo EPP a EKR, a to sice, že eh, zablokovali náležité prošetření celého řetězce v těch konfliktních zónách, protože je potřeba zajistit, že minerály používané v našich smartfonech, tabletech a podobně nejsou těženy ženami a dětmi, kteří jsou využíváni jako otroci. Jestliže na všechny subjekty se budou vztahovat povinná pravidla na všechny dodavatele, kdy bude nutné, aby oni ověřili, zda takové minerály se v jejich výrobcích objevují, tak je pravděpodobné, eh, že jestliže tedy toto nebudeme dělat, tak je pravděpodobné, že konfliktní minerály budou dále prodávány našim firmám, třeba které se vyrábějí v Číně. A firmy budou prostě vědět, že to je něco, co jsou oni ochotni zaplatit. Zatímco due diligence, náležité prošetření té situace, prošetření celého dodavatelského řetězce, to je něco, co by nezatěžovalo další byrokracii a naše skupina eh, by umožnila, aby tomu tak bylo. Děkuji a slovo má paní poslankyně Begin, ta tady ale není, takže paní poslankyně Becera Basterečea. Jedna minuta, prosím. la Parola. Evropa má jedinečnou příležitost a morální povinnost skoncovat s obchodem s minerály získanými za podmínek, která porušují lidská práva. Musíme se zbavit předsudků a ptát se podniků Ehm, ty dobré odpovědné podniky jsou ochotny eh, vlastně zapojit se do mm, tohoto očištění celého dodavatelského řetězce. Je to velice důležité, aby se eh, všichni zapojili do této snahy, aby podniky byly transparentní. Jako zástupci evropských občanů jsme povinni jednat eh, zcela jednoznačně a důsledně, nejen pokud jde o zpracování těchto minerálů, ale o celý řetězec výroby zpracování a dodávky. Ehm, poslední nositel Sacharovovy ceny na to také poukazoval. Pokud nebudeme jednat rozhodně, tak Evropa bude vlastně komplicem skutečného barbarství. Děkuji, paní poslankyně Rodriguez Pinheiro Fernández. Ta tady ale není, takže slovo má pan Kurt, paní Kirton Darling. Prego. Thank you, Děkuji, pane předsedo. V loňském roce jsme několikrát ve stoje tleskali vítězi Sacharovovy ceny za jejich skutečné úsilí. To jsou na ochranu žen a dětí. To jsou ti skutečné oběti toho, k čemu dochází v těchto oblastech. A my jsme mu tady ve stoje tleskali. A dnes jsme ale promarnili naše hlasování. Eh, náležitá péče a řešení due diligence by byla potřebná. To, k čemu eh, došlo, to jenom dále naruší pozici našich evropských podniků. Chtěli jsme odhlasovat povinná pravidla, která povedou k odpovědnosti všechny klíčové aktéry. Já jsem se dnes tuto zprávu snažila podpořit, tak, abychom ukázali, že tady jenom netleskáme na prázdno, ale že jsme schopni dělat konkrétní kroky eh, i pokud je o konfliktní regiony. Děkuji, pan Dalton. Děkuji, pane předsedo. My všichni se nechceme, aby eh, tady byly tyto vazby mezi ozbrojenými skupinami a minerály, ale někdy je to obtížné, protože na poslední chvíli jsme nám bylo vnuceno, abychom tam měli povinný systém oproti dobrovolnému. Já jsem spíše podporoval, ale systém, kde by bylo povinné to due diligence. Například, když si vezmete Demokratickou republiku Kongo, tam je toto jediným zdrojem příjmu a přitom to, co tam dělají některé americké firmy, tak tam se ukazuje, že je takřka nemožné drž- dodržovat tyto normy. A potom v důsledku toho, když se vyhýbáme těmto oblastem, dochází k tomu, že tyto chudé oblasti nemají už vůbec žádné příjmy. A tím ale přece nenaplňujeme cíl této legislativy. Je to špatná legislativa, neposlouží svému účelu a jenom dále schudnou i ti nejchudší na světě. Děkuji. Děkuji, slovo má paní poslankyně Anderson. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu ohledně řádného chování vůči kovům pochází eh, z vlastí postižených konflikty. Já jsem předložila eh, také pozměňovací návrhy 154 a 155. Ty vlastně se týkají smyslu plného povinného systému eh, toho, že podniky budou zodpovědně přistupovat ke zdrojům, tedy k těm surovinám z oblastí postižených konfliktů. To je velice důležité, protože EU je jedním z hlavních trhů pro tak takovéto nerostné suroviny. A e, ozbrojené skupiny vyvážejí tyto nerostné suroviny a získávají z toho finance, což má děsivé dopady na lidská práva a také to brzdí rozvoj v těch dotčených zemích. Návrhy komise nebyly vůbec smysluplné, nenavrhovaly nic na účinný boj proti používání dovozu těchto narostných surovin. Bohužel ani návrhy výboru nebyly příliš eh, ambiciozní a proto jsem tedy podpořila příslušné pozměňovací návrhy, které se týkají řádného systému due diligence na všech úrovních dodavatelského řetězce a pro všechny eh, tedy suroviny pocházející z těchto oblastí. Děkuji, pojďme dále. Máme tady uh, Bod mateřská dovolená, vysvětlení hlasování, první přihlášená paní poslankyně Šojdrová, jedna minuta

evropské komise který eh, přislíbila paní komisařka věra jourová. děkuji za pozornost. Děkuji, pan Markus Děkuji, pane předsedo. Při hlasování k té směrnici jsem hlasoval proti jsem velmi pro, pod, abychom podpořili a zajistili sociálně mladé matky. V pracovním světě existuje mnoho pravidel a předpisů ve členských státech. Otázka ochrany matek je řešeno v Polsku jinak než na Maltě, v Německu nebo ve Velké Británii. To má co dočinění se sociální kulturou, se sociální odpovědností jednotlivých členských států. E, Evropská unie nemůže tyto věci dát na stejnou úroveň. Musí to patřit do eh, sociální kompetence členských států, proto jsem hlasoval proti tomuto návrhu. Děkuji. Honorevole. Děkuji, paní poslankyně Klün. Prosím, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pohřit otázce otcovské dovolené. Mm, vláda by měla zajistit, že sdílená odpovědnost obou rodičů bude eh, jedna z zásadních podmínek. Jenomže jsou to ženy. Jsou to ženy, které prostě jejich kariéry utrpí, jsou to ženy, které musí obětovat svůj čas. Otcovská dovolená je skutečně dobrým řešením, ale potřebovaly by to velikou kulturní změnu a tu změnu by měly podpořit naše vlády protože eh, malí zaměstnavatelé se budou obávat, že když ztratí na nějakou dobu nejenom ženské, ale i mužské zaměstnance, tak to na ně bude mít velmi špatné dopady. Zaměstnavatelé jsou klíčoví, zejména pro malé podniky, ale musíme si prostě uvědomit, že to je náklad, náklad za zaměstnance stejně jako elektřina a jde. Lidé přece nemohou přestat mít děti jenom proto, že si nemohou dovolit na několik měsíců opustit svoji práci. Je tady potřeba zajistit ale celospolečenskou zem, z, změnu. Děkuji, paní poslankyně Mlinár, tu tady ale nevidím, takže pojďme dál a to je paní poslankyně Gil. Vážený pane předsedající, já jsem hlasovala pro tento návrh usnesení. Je nepřijatelné, že směrnice o mateřské dovolené je stále zablokovaná na radě. A teď se objevují zvěsti, že to dokonce bude staženo v rámci eh, snahy komise odlehčit právní předpisy. Potřebujeme určitě efektivní právní předpisy, které se soustředí na ty klíčové věci, ale já nechápu, proč věci jako zapojení žen na trh práce, boj proti chudobě, což tím přímo souvisí, proč by tohle nemělo být vnímáno jako klíčové otázky. EU by se měla snažit využít maximální potenciál, který má. Je neuvěřitelné, že pro tak klíčové téma, které se dotýká celé naší společnosti, stále vycházíme ze směrnice z roku 92, která se vůbec neuspůsobila současným potřebám. Ve Spojeném království více než polovina, polovina matek vlastně má problémy, když se vracejí do práce, ale e, mnoho z nich se může spolehnout na pomoc otců, ale ne všem se to podaří. A proto prosím, aby rada konečně toto odblokovala, a než aby tedy zvolila tuto, tu jednodušší cestu hodit celou věc do koše. Děkuji paní Gil, a nyní pan Flanagan, prosím. Já jsem hlasoval pro tento text, protože se domnívám, že právě kvůli těmhle věcem EU vznikla. A to je EU, do které se Irsko připojilo. Potřebujeme zajistit více práv. Teď to vypadá, že EU ale od těch práv chce spíše ustupovat. Zvláště u té otcovské dovolené. Já a manželka máme osmiměsíční miminko a já jsem se rozhodl, že udělám tu správnou věc, zůstanu doma. Eh, a byl jsem pranířován eh, v národních médiích, že jsem vlastně líný, že pobírám plat a nic nedělám a já si myslím, že musíme k tomu přistupovat seriózně. Pokud eh, někdo jde na mateřskou dovolenou nebo otcovskou dovolenou, tak by neměli být označováni jako nějakí ulejváci, lenoši, protože eh, oni se starají o své děti a chtějí zůstat doma s těmi dětmi a to by mělo být tedy skutečně spíše uznáváno a ne schazováno jako snaha vlastně vyhnout se práci. Je třeba říct, že to je právě ta správná věc a ne takovéhle lidi atakovat v dělovacích prostředcích. Honorevole Petir Děkuji, slovo má paní poslankyně Petir. Děkuji. Vážený pane předsedo, eh, jsem velice smutná z toho, že eh, návrhy o materské dovolené byly zablokovány na radě a je mi velice líto, že zatím nebyla dosažena dohoda. Ve většině členských států už existuje celá řada jiných ustanovení a často mnohem lepších než tato směrnice. Já jsem se zdržela během tohoto hlasování, protože se domnívám, že jsou potřeba nové návrhy. A státy by měly zajistit to, že matky a otcové mohou trávit čas se svými dětmi během jejich prvních měsíců a prvních roku. Je potřeba mít takovou legislativu, která zajistí že firmy, eh, ti, kdo dávají lidem práci, tak umožní těmto lidem, aby zůstali doma i se svými dětmi. Děkuji mnohokrát a slovo má paní Silvia Kosta. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla připomenout, že tady toto usnesení je potřeba propojit s tím, že my už v roce 92 jsme učili určitá rozhodnutí a vytvořili jsme na celoevropské úrovni mateřskou dovolenou. Takže to není jenom něco, o čem rozhodují tedy jednotlivé státy. Jde tady opravdu o podporu blahobytu, zajistit dobré podmínky pro matku, dítě, otce, celou rodinu. Ale Eh, v této směrnici z roku 92 se předpokládá 14 týdnů a musíme eh, jít i dále, abychom zajistili lepší zdraví a blahobyt ženě a jejímu dítěti. A zejména, když vidíme v době krize, jak se zhoršuje situace žen s malými dětmi, jak chudnou, tak je potřeba umožnit eh, tuto příležitost, ale zároveň také zajistit větší produktivitu a také zajistit snažší přístup eh, do práce pro mnoho žen. Dnes musíme říci ale, že komise musí znovu se chopit iniciativy a my doufáme, že během lucemburského předsednictví eh, se učiní další kroky. Není možné, aby po dvou legislativních mandátech to stále zůstalo nedotčeno. Děkuji paní poslankyni Kostá. Pojďme dále. Máme tady úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. A jako první řečník je tady pan Adam Kosa za Lidovce. Dvě minuty, prosím. A Děkuji usnesení, které bylo schváleno eh, velikou většinou, eh, poskytuje velmi konkrétní odpovědi na eh, to, co se týká opatření, která přijímá Evropský parlament. Já bych chtěl pouze zdůraznit některé body. První věc je, že usnesení vyzývá ty tři členské státy Evropské unie, Finsko, Irsko a Nizozemsko, k tomu, aby ratifikovali co možno nejrychleji uh, Eh, tuto eh, úmluvu o právech eh, osob se zdravotním postižením. Další věc, o které jsem se chtěla zmínit, je, že usnesení vyzývá Evropskou komisi k tomu, aby zapojila co nejrychleji Evropský parlament také do dialogu, který bude pokračovat s OSN, tak, aby toto mohlo probíhat společně. A třetí věc, požadujeme Evropskou komisi, aby co nejrychleji předložila balíček týkající se usnadnění přístupu osob s postižením. A potom, co se týká toho evropského rámce, tak to vyžaduje specifický rozpočet, aby byl efektivnější ve své práci. Dále bych ráda poukázala na záležitost, že se tady monitoruje a že Evropský parlament už jednou Eh, pomocí tří výborů, totiž Empel, Libe a ještě jednoho, poukazoval na tuto věc Evropské komisi a na závěr, závěr ještě poděkování. Má to rovněž pro nás, pro všechny i symbolický význam. Jsem velice spokojen, že jsme ve frakci spolupracovali výborně a doufám, že se to podaří i v celém parlamentu. Děkuji paní Toša a nyní má slovo pan Pospíšil. Nevidím ho však.

Grazie. Děkuji. Minutu, paní Gil. Děkuji, pane předseda. Já jsem eh, toto usnesení podporovala, protože je zcela jasné, že musíme udělat více i pro jejich eh, pečovatele. Všichni musí mít stejné příležitosti jako kdokoliv jiný. Ve Spojeném království máme v současné době 1,3 milionu osob s postižením, kteří jsou k dispozici pracovnímu trhu, chtějí pracovat a pouze eh, milion pracuje. Pouze 25% z nich je eh, kvalifikovaných a jejich pečovatelé nejsou v lepší situaci. 82% rodičů nám naznačilo, že nalézt hodnou péči pro jejich dítě s postižením je pro nich zásadní překážkou v tom, aby se mohli dostat k zaměstnání. Ve Spojeném království máme 700 tisíc a v Evropě 50 milionů dětí, kde eh, rodiny mají pouze malo mají možnost zvolit si vhodné eh, podmínky pro to, aby se mohli zapojit do pracovního trhu. Proto je klíčové, aby evropské instituce udělali více, aby opravdu prosazovali Evropskou úmluvu, rámcovou úmluvu pro osoby s postižením a to bude zásadní, aby k tomu došlo. Děkuji, paní Sehnalová. Minutu.

Eh, toto usnesení. Jsem přesvědčen, že správné uznávání práv osob s postižením neprospívá pouze těmto osobám, prospívá nám všem. Díky tomu, co oni vnášejí do společnosti. Podívejme se na většinu z nás. Někdo je například barvoslebidý, někdo nevidí prostorově, někdo má kratší nohu. Všem z nás eh, něco chybívá. Nikdo není dokonalý, všichni můžeme něčím přispět a právě o to by mělo v Evropské unii jít. Já pocházím ze země, kde před 50 lety se zavíralo lidi do zvláštních ústavů, aby se schovali, aby jejich rodina se na ně nemusela, za ně nemusela stydět, aby nebyli pojímáni jako zdroj zla. Uh, a je to opravdu svět velice zranitelný a my se neustále zlepšujeme. To mi dává naději a doufám, nikoli pouze jménem osob s postižením, ale i jménem nás všech, protože je to mm, pro dobro nás všech. Děkuji, pane Flegene, pan Klun. Paní Klun, prosím, děkuji, pane předsedo. Já jsem s potěšením podpořila Eh, tuto rezoluci, poněvadž je mm, velice důležité, aby aktivní inkluze a aktivní participace eh, osob s postižením v do společnosti, aby byla tématem v EU. Jde i o e, základní úmluvy OSN, o právech lidí s postižením a i tato strategie o e, Evropské komise právě staví na této úmluvy OSN. Je to hlavní prioritní oblast, tedy dostupnost, e, přístup ke službám, různým prostorám a to znamená, že i musíme i podporovat prodej různých tedy prostředků, které jsou k tomu určeny a já myslím, že to bude k velkému prospěchu osob s postižením v oblasti zaměstnanosti. Samozřejmě podíl osob eh, na otevřeném trhu práce. To je třeba podporovat včetně inkluzivního vzdělávání a celoživotního vzdělávání osob s postižením. Evropská komise eh, již eh, přijala několik iniciativ, především pro osoby s postižením i v oblasti vzdělávání, školství a i v oblasti celoživotního vzdělávání, což vítáme, podporujeme zde i v tomto parlamentu. Děkuji. Děkuji. A nyní eh, paní Mariana Petir. Děkuji, pane předsedo. Každá osoba by měla mít možnost vykonávat své základní lidská, politická a sociální práva. Důstojnost každé osoby by měla být ochráněna. Skutečnost, že jsme odlišní, by neměla být důvodem k diskriminaci a neměli bychom eh, umožňovat to, aby postižení zabraňovalo aktivní účasti ve společnosti. Proto schvalujeme toto usnesení. Víme, že u nás v Evropské unii je kolem 80 milionů osob s postižením a stále čelí diskriminaci a nejrůznějším omezováním v jejich každodenním životě. Takže jsem přesvědčena, že bychom měli udělat maximum pro to, abychom tyto bariéry odstranili. Je zásadně důležité, aby členské státy v Evropské unii implementovaly tuto um, úmluvu OSN, stejně tak strategii Evropské unie pro osoby s postižením. Tato strategie by měla být zahrnována do sociálních politik všech členských států a členské státy by měly podpořit práva občanů s postižením ochraňovat je a zahrnovat je do veškeré agendy a politického života. dě- děkuji slovo paní Silvia Kosta. Děkuji, pane předsedo. Podle odhadů v Evropské unii žije téměř 80 milionů osob s nějakým postižením vážným či středně vážným a z e, OSN a komise OSN pro osoby s postižením, tak jak i tady bylo eh, eh, uznáno v Evropské unii, pořád, ale ne všechny eh, členské státy to uznaly, pouze tři, zde chybí ještě tři, které neuznaly toto. A zde tato umluva uznává univerzálnost lidských práv, to znamená, je třeba zajistit plnohodnotnou inkluzi těchto osob bez jakékoliv diskriminace. Pořád alež nám chybí údaje, pokud jde o přístup ke službám, ke zaměstnanosti, a eh, já jsem hlasovala proto, pro, tuto, eh, pro toto usnesení, protože je třeba udělat kroky vpřed. Za prvé je třeba eh, požadovat po komisi, aby přijala balíček pro tyto osoby s postižením a tak, abychom měli jasnou linii, která, tomu, která bude podporována rozpočtem. A zde i Náš výbor pro kulturu musí spolupracovat s ostatními výbory, především pokud jde o e, kvalitní inkluzi osob do prostředí škol, univerzit a nakonec požadujeme, aby i Evropský parlament a i různé monitorovací e, e, asociace se více zapojily do, plně, do monitoringu plnění této umluvy. Děkuji a nyní paní Ivana Maletič. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. v Evropské unii, že je kolem 80 milionů osob s postižením a měli by mít rovná práva jako ostatní občané, rovné příležitosti pro vzdělání a pracovní příležitosti. Nicméně v každodenním životě se střetávají s celou řadou bariér, takže je důležité, aby existoval komplexní náhled na problematiku, které čelí tyto osoby, co se týče zdravotnictví, přístup ke vzdělání, zaměstnanosti a jejich plné zapojení do společnosti a do každodenního Eh, života. Pro každou z těchto oblastí by měly být definovány jasné cíle, tak abychom mohli poměřovat pokroky. Sociální inkluze, to je jedním z cílů evropské strategie a nemůžeme toho dosáhnout jen tak bez eh, opravdového úsilí všech členských států a institucí. V Chorvatsku je nějakých 520 tisíc osob s postižením a ti byli hodně postiženi současnou krizi a úspornými opatřeními. Bylo dosaženo menšího pokroku se zavedením kvót v oblasti zaměstnanosti, nicméně stále ještě třeba učinit mnohé, abychom vylepšili jejich život. To usnesení apeluje na všechny, aby aktivněji zapracovali a navýšili uh, um, informaci ohledně problematiky těchto osob. Děkuji nyní eh, hlasování o eh, usnesení, které se týká xylely fastidiozy, což je eh, onemocnění olivovníků a jako první má slovo Rozada Má to za EFDD. Máte dvě minuty, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já eh, zde musím poděkovat kolegům, že jsme prohlasovali eh, na návrh usnesení, které je zcela v souladu s eh, rozhodnutím komise. Zde je vidět, jak důležitá je role Evropského parlamentu. My jsme dny a dny pracovali právě, abychom toto vypracovali a my souhlasíme s opatřeními eh, o kontroli dovozu, s tím, že je třeba pomáhat vědě výzkumu i zemědělcům, ale eh, tato, toto usnesení nehovoří o tom, že je třeba i provést analýzu výdajů a eh, výhod, protože aby podle toho mohli chom pracovat na strategii vymícení tohoto patogenu. Zde i se musí navrhovat opatření ve světle vědeckých poznatků a zatím to tak nebylo. Zde eh, třeba eh, i mm, vyloučení těch tedy rostlin, které jsou případně potenciálními hostiteli této xylely a zde je třeba tedy pracovat na eh, fitosanitárních prostředcích, které třeba používat a ne, že budeme tedy Eh, se snažit vymítit eh, eh, zdravé stromy. A zde mm, proto je třeba provádět větší monitoring. Takže zatím ta opatření zatím jsou slepá a ta mohou mít velké důsledky i velké sociální, ekologické, ekonomické dopady. A bohužel tady ta vize zatím byla příliš snadná. A jak již mm, i řekl šéf kabinetu, zde my se snažíme tedy spojit náš hlas, hlas naší strany tedy s ekology a s zemědělci. Já jsem E, Italka, ale já jsem tedy i mm, Evropankou a my právě jsme mm, i představili společný position paper. My předložíme tento materiál e, komisi, kde budeme hovořit o alternativách, alternativních řešeních, než jsou tedy evropské směrnice. A zde je třeba spolupracovat na tomto svědci a s odborníky a tak, abychom mm, e, mohli tedy na sebe vzít řádně naši odpovědnost. Děkuji paní Damato. Damato a Massimo Paulucci. Máte slovo minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, takže naše země a naši zemědělci byli velice postiženi touto epidemií, která se dostala mimo kontrolu a nebyli jsme schopni ji vymítit. Naši zemědělci jsou oběti, ne vyníky za tento stav. Olivovníky představují jejich třeba hlavní příjem, eh, ale především je to i součást naší identity. Lapulia, Sarento a bez velkých olivovníků, které mají stovky, stovky let, tak to by byla, jako, bylo jako Paříž bez Eiffelovky. Zde i výbor pro zdraví rostlin tedy přijal své rozhodnutí, to znamená nepokračovat s vymicováním milionů olivovníků, ale to nestačí. Je třeba intervenovat ještě ve třech, eh, ve třech oblastech, především v rámci programu Horizon 2020 vyčlenit prostředky, abychom vědecky zkoumali tuto málo známou diagnózu, nemoc. Dále je třeba, aby ich, abychom kompenzovali velké škody provozovatelů, zemědělců a za třetí důležití, abychom racionálně, racionálně eh, přistupovali k hospodaření s těmito zónami. Děkuji, pan Jár zde není. A nyní má tedy slovo Notis Maria Smirotu, prosím. Já jsem hlasoval pro toto usnesení, Předložil jsem ji společně s ostatními kolegy proto, abychom vyřešili ty katastrofické výsledky postižení eh, bakterií Xylella fastidiosa. Toto usnesení schvaluje konkrétní opatření a v první řadě vyžaduje, aby to byla ekonomická podpora producentům olivovníků postiženým Xylellou fastidiosou, za druhé, aby byla zahájena informační kampaň pro eh, producenty a pěstitele a také zákaz importu ze třetích zemí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 kteří jsou právě zodpovědní za to, že se xylela dostala do Evropy. Je to velice nebezpečná bakterie a pokud neučiníme rychlá opatření, tak ohrožíme produkci v Řecku a v ostatních oblastech Středomoří a budou tu závažné problémy. Proto tedy vítáme schválení tohoto usnesení a apelujeme na Evropskou komisi a členské státy, aby okamžitě přistoupili k eh, tomu, co je to schváleno. Děkuji. Poslední vstup paní Marian Petir Problémy, Problémy spojené eh, s xylofastidiozou, které eh, v současné době eh, mají na svých bedrech i další zemědělci, hrozí i nám přeshraničně. Já jsem podpořila toto usnesení, protože jedná se o varování a o jasný obrázek příšerných důsledků a dopadů eh, inaktivity. Eh, mám i vlastní návrhy, které jsem předložila, totiž informační politika, eh, preventivní opatření, monitorování a i celá sada jiných opatření, která by měla být uplatněna. Nemělo by se zapomínat ani na příslušná odškodnění, eh, protože eh, díky tomu jsme schopni se do budoucna pojistit. Pokud tato opatření nebudou uplatněna, tak se naopak může nákaza ještě dále šířit. Našich horvatští Ehm, pěstitele eh, si přejí, aby vše eh, proběhlo rychle, svižně a aby komunikace mezi eh, příslušnými stranami ne, nevázla. Děkuji paní Petr, tím jsme skončili s vysvětlováním hlasování. Tím